Buenos días eh, a todo el mundo. Empezamos eh, la sesión. Eh, dobrý den, dámy a pánové. My začínáme dnešní zasedání bodem 7 na programu jednání, což je první výměna názorů k návrhu komise schváleného 10. července o jednotných pravidlech a postupech pro řešení úpadku úvěrových institucí a určitých investičních podniků v rámci jednotného mechanismu pro řešení problémů bank a jednotného fondu pro řešení eh, problémů bank. Eh, nejdříve dáme slovo zpravodajce paní Ferejře eh, jménem SAD. Prosím, Elizo, máš slovo. Gracias, presidente. O texto, o texto que, que hoje. O texto que hoje temos na nossa agenda é um, um texto importante. Eh, dámy a pánové, text, kterým se teď začínáme zabývat, je velice důležitý, a to z několika důvodů. Uzavírá totiž Eh, či spíše než uzavírá, řekla bych, eh, je to prostě další krok eh, v našem procesu řešení bankovního sektoru. Myslím, že všichni kolegové text znají a já se omezím jen na to, že zdůrazním hlavní body. První neformální setkání všech eh, zpravodajů zainteresovaných na diskusi a na vypracování pozici parlamentu o tomto jednotném mechanismu eh, jsme již měli. A já vám tedy mohu říci, eh, jaké názory zazněly. Žádný z bodů, který je obsažen v tomto textu, Eh, neodporuje eh, právnímu základu, který byl zvolen, když si myslíme, že právní základ je odpovídající, vhodný, přijatelný a všichni členové eh, našeho panelu projevili výraznou vůli rychle postupovat před, aby Evropský parlament rychle zpracoval celou tuto záležitost v svém usnesení. Je to skutečně velice zásadní krok. Minulý týden jsme schválili nebo schválili jsme tedy stanovisko k jednotnému dohledu. A nyní, když máme jednotný dohled pro všechny země, které patří do eurozóny <clears throat> a pro další země, které si přejí dobrovolně přistoupit Eh, teď, když máme tedy tento jednotný dohled, eh, je zapotřebí, aby architektura celého systému tomu také odpovídala, aby jednotlivé pilíře a jednotlivé součásti tohoto celku byly skutečně operativní a fungovaly koordinovaně. Máme v úmyslu postupovat eh, rychle a myslíme, že i rada bude postupovat také rychle, že bude vycházet ze stejné snahy o rychlý postup. Návrh komise samozřejmě může být dále vylepšen, může být pozměněn eh, v tom základním, eh, i v té základní struktuře, ale myslím si, že ty podstatné body si skutečně zaslouží podporu parlamentu. A nyní prosím některé podrobnosti. Důležité je, že eh, pracujeme na RRD, to znamená Recovery and Resolution Directive, což eh, je eh, ten právní rámec, jednotný právní rámec pro všechny země Evropské unie. Pracujeme tedy na tomto textu současně, jak řešíme také jednotný mechanismus eh, pro resolution eh, pro země, které patří do eurozóny. Můžeme tedy říci, že určitá část textu jednotného mechanismu by do jisté míry Eh, měla být schopná vstřebat také to, co potom vzejde z jednání mezi parlamentem a radou o RRD. A chtěla bych vědět, zda i ostatní kolegové jsou stejného názoru jako já. Vše totiž vychází eh, z názoru, že potřebujeme mít horizontální platformu opírající se o stejný právní základ, a eh, aby tady byl tedy stejný základ pro směrnici BRRD, stejně tak jako eh, text, který se opírá o stejný základ a týká se těchto jednotných pravidel. Bylo by tedy zajímavé vědět, která část těch článků bude, řekla bych, do, dočasně pozastavena, aby počkala na výsledky jednání o směrnici RRD. A abychom počkali na výsledky jednání mezi parlamentem a radou. Eh, podle našeho názoru jsou tady některé body, které se zaslouží ještě další vyjasnění. Zejména, když jde o pravomoci toho board, té rady, tedy board v textu, což je tedy orgán, který eh, bude na úrovni bankovní unie eh, jednat o řešení problémů, čili o té resolution Komise. Tady určitě musí sehrávat eh, úlohu konsolidace. Ale abychom zabránili negativním interpretacím v textu, tak bude pravděpodobně potřeba posílit eh, vazby mezi tím novým orgánem a Evropskou eh, komisí. Bude je třeba jasně definovat. To je aspekt, který závisí i na dalších eh, bodech. Je tady eh, například veřejná prezentace účtů, to je také velice důležitý bod v právním textu. Myslíme si, že tady musí být určitá souběžnost mezi tím, co vzejde z jednání mezi parlamentem a dalšími evropskými institucemi o eh, jednotných pravidlech a mechanismu dohledu a dále to, co Eh, bude vyplývat ze jmenování výkonného představitele příslušného orgánu. My si myslíme, že by to mělo být souběžné. Na jedné straně eh, účast Evropského parlamentu a jeho pozice a na druhé straně eh, ty body, které existují v oblasti dohledu a to, co chceme nyní vytvořit také v tomto bodě resolution. Budeme tedy muset eh, také mít eh, na mysli eh, všechny ty body, které parlament vždy hájil a když jde o tak důležitou úlohu, což je řídit eh, proces resolution u eh, bankovní eh, či úvěrové instituce, tak je třeba mít na mysli všechny tyto aspekty. Já jsem se zatím zmínila o těch, podle mého názoru, nejdůležitějších bodech. Je tam ještě celá řada podrobnějších záležitostí, a mm, ty e, zatím nechávám stranou, ale ráda bych vyslechla názor kolegů o těchto bodech. E, jak jsme e, o této záležitosti již v parlamentu diskutovali, tak parlament vždy hájil zájmy vkladatelů, středatelů v tom bailing a myslíme si, že by bylo dobré mít zvláštní ochranu E, pro vklady. To je velice horké téma. Je třeba zachovat důvěru občanů, vkladatelů. A musíme se tedy na to dívat s velkou opatrností. Zejména, když jde o možnost, že bail-in by se dotknul i záruk vkladů použití záruk vkladů při eh, operaci záchrany problematické banky to je eh, pravděpodobně možné, když celý ten proces nebude tak úspěšný, jak eh, to bylo eh, míněno zpočátku. V těchto všech věcech musí parlament vyjádřit jednoznačné stanovisko, které se postupně při diskusích tady jasně sformuje. A dovolte mi ještě jednu poznámku. Vzhledem k tomu, že bude jedno usnesení, tak parlament vždycky tady hájil Eh, již v roce 2010 již hájil tedy tu myšlenku, že prostředky, které budou použity pro zásah v případě úpadku eh, či v případě eh, v případě řešení problémů nějaké bankovní instituce, pak je třeba použít soukromé finanční prostředky a Parlament eh, se rozhodně touto myšlenkou stále zabývá, stále se o ní opírá. Musí to být fond, který bude financován eh, samotnou bankou, bankami a dalšími finančními institucemi. Vzhledem k tomu, jaká rizika existují v celém systému, tento princip je stále platný, je to správný princip a my musíme diskutovat o tom, jak to bude fungovat v té první fázi začátku tohoto eh, systému, kdy se bude vytvářet fond, tak by bylo dobré vědět, zda by nebylo vhodné mít určitou úvěrovou linku, která by již byla vytvořena a garantovala by solidnost fondu od prvního okamžiku. Jak parlament navrhl již ve svém textu v roce 2010. Organizace fondu eh, s ISFF a s ESM, to je velice důležité, aby eh, byla konzistentnost eh, v celém procesu a aby nedošlo k nějaké dezorganizované situaci eh, u bank, kdy se řeší jejich problémy a je tady snaha o jejich záchranu. Ještě dva body, které nám velice leží na srdci, eh, které jsou jádrem naší filozofie a které jsem tady uvedla. Já myslím, že text eh, je dobře postavený, je to text, který potřebujeme, abychom pokročili vpřed k bankovní unii a abychom dosáhli těch hlavních cílů, to znamená lepší stabilitu finančního systému a lepší ochranu daňového poplatníka který doposud byl velmi negativně dotčen finančním bankovním sektorem. Jde nám pochopitelně také o ochranu spotřebitelů, tím mám na mysli tedy střadatelů. Tedy eh, mohu říci, že eh, s tím eh, to vším se banka bude moci vrátit k tomu svému podstatnému fungování, to znamená využít vkladů je jako prostředku pro úvěry, pomoci Evropě dostat se z dlouhé krize, která ji postihla a oživit ekonomiku. Chceme pracovat velice seriózně, chceme spolupracovat s dalšími evropskými institucemi a v Evropském parlamentu se domníváme, že tady je dobrá snaha o spolupráci mezi všemi frakcemi a že tady je také veliká snaha všech součástí parlamentu co nejrychleji pokročit ve zpracování eh, tohoto návrhu právního předpisu a věříme, že další instituce budou postupovat stejně. Děkuji. Děkuji, Elizo. A jménem EPP v nepřítomnosti paní Herman Kul dávám eh, slovo panu eh, Gosesovi. Děkuji, pane předsedo. Jak jste eh, řekl, budu hovořit jménem kolegyně Walton Cole, kterou, které zabránila v účasti akce v její zemi, velká manifestace. Takže já hovořím eh, ne za sebe, ale za ní a to předesílám, aby nedošlo k nějakému zmatku. V loňském eh, týdnu byla eh, znovu eh, potvrzena důležitá role Evropské centrální banky, nicméně i nadále potřeba pracovat na našem projektu, abychom uklidnili vášně, abychom také dodrželi ambiciozní časový harmonogram a bankovní unie se opravdu rozeběhla od 1. ledna 2015. Abychom tohoto dosáhli, tak je samozřejmě také důležité, důležité se opřít o e, ten dohledový mechanismus a také o e, mechanismus, e, který nazýváme resolution mechanism a tento nástroj je zcela zásadním pilířem bankovní unie. E, musíme příslušnému úřadu e, dát ovšem k dispozici vhodné nástroje, aby mohl reagovat rychle a předvídatelným způsobem okamžitě v chvíli, kdy nějaká banka bude na hraně. Je třeba chránit vkladatele, je třeba chránit vklady eh, daňových poplatníků a zabránit škodám v reálné ekonomice. A proto paní Voltman Kohl podporuje ambiciozní návrh Michela Barniera, i když o podrobnostech je třeba ještě diskutovat. Eh, některé z bodů by však kolegyně chtěla eh, více prodiskutovat. Například je třeba více diskutovat o úloze rady kterou nazýváme Council, Resolution Council a jejím vztahu k radě eh, a ke komisi. Pardon. Je třeba, aby tady nedocházelo ke konfliktu zájmu mezi dvěma institucemi. Eh, takže dát eh, volnější pole působnosti pro Resolution Council by asi bylo obtížné, ale měli bychom tuto cestu alespoň prodiskutovat. Je třeba, aby řešení bylo důvěryhodné a aby tento mechanismus, jednotný mechanismus, mechanismus eh, byl eh, opravdu účinný a těšil se důvěře. Musíme po, eh, mít takový princip, kdyby fond byl vlastně na, po, kdyby získával zdroje ze soukromého sektoru a musíme také zrychlit proces jeho vlastního vytváření. Demokratická kontrola bankovní unie Evropským parlamentem zůstává i nadále závažným tématem. My jsme hodně postoupili v tomto systému systému jednotného dohledu, ale musíme to ještě vylepšit. Musíme vylepšit například eh, otázku jmenování exekutivního ředitele Resolution Council. Musíme se dívat také trochu dál. Evropský parlament eh, chce, aby tady byly eh, tyto pravomoce na evropské úrovni již delší dobu. My musíme udělat maximum pro to, abychom dostáli svým cílům v rámci eh, eh, toho, eh, co nám stanovuje smlouva a musíme rovněž hovořit o našem dalším pohledu na bankovní unii a začlenit do tohoto nástroje rovněž možné revizní klauzule a tím paní poslankyně končí. Celkově si k této iniciativě blahopřeje. Děkuji vám, pane Gozesi. A teď eh, jménem frakce ALDE paní Gulár, naše stínová zpravodajka. Děkuji, Pablo, eh, děkuji. Máme tak trošičku eh, pocit, že tady jsme účastníky eh, znovu vzkříšení jakéhosi již rozprášeného týmu. Podobně se tento tým vlastně sestával pro otázku Sixpacku. Myslím, že je třeba podpořit návrh komise, souhlasíme s tím, že je třeba postupovat rychle, na tom chci opravdu důrazně trvat. Je to vlastně ta poslední část celé skládačky, celé práce, kterou se zabýváme od počátku tohoto volebního období prakticky. Takže je třeba postoupit ku předu a já si myslím, že tu revizní klauzuli bychom měli také důkladně ošetřit, eh, vlastně naznačit, že je třeba to všechno spustit a pokud za určitou dobu dojdeme k názoru, že je třeba některé věci opravit, abychom tu možnost měli. Ale nestrácejme čas. Hodně toho již bylo řečeno řečeno, takže já budu stručná. K otázce koordinace mezi eh, Resolution Council a komisí už se vyslovil Jean-Paul Gozes. Pak je tady ještě celá ta práce s Evropskou centrální bankou. Nesmíme si zakrývat skutečnost, že tady máme vlastně dva orgány, které budou eh, do, to, do té hry vstupovat a budou mít různé konfigurace, budou mít eh, ne úplně stejné názory. A to celé se bude ohrávat v kontextu, kdy hovoříme o nesmírně závažných věcech, kdy to bude možná obsahovat e, uzavření velkých bankovních domů. Víme, že se tady objevuje krize mezi Francií, Belgií a Nizozemím. E, jsou to přeshraniční záležitosti, celé to bude velice komplexní. Já žádné řešení v ruce nemám, ale musíme si tyto všechny souvislosti uvědomovat a pracovat na nich. A teď ještě něco techničtějšího. E, komise pracuje na pravidlech pro státní podporu, to je velice důležité téma, již od Eh, římské eh, smlouvy a politiky konkurenceschopnosti, jak respektovat rozhodnutí ohledně státní podpory. Tam to všechno eh, se odehrává na základě pomalení, pomalejšího rytmu. A pak ještě něco, co když se nějaký stát rozhodne vystoupit z toho systému resolution mechanism, jak zajistíme, aby ti, kteří do té e, věci vložili své záruky, své finanční prostředky, nezjistili, že jim to ze dne na den zmizí před očima, protože v určitém státu dojde ke změně vlády. Takže e, ještě jednou, já jsem to řekla ve zprávě e, ohledně eurozóny, musíme být co nejinkluzivnější a na druhé straně ty důležit, ta důležitá rozhodnutí nesmějí být měněna jen tak, když se někde vymění garnitura. Eh, takže já doufám, že dospějeme k dobrému kompromisu s pomocí komise, s pomocí Evropské centrální banky. Musíme se bedlivě zajímat o to, jak chtějí tyto instituce uplatňovat pravidla, která tady dáváme dohromady. Děkuji. A teď jménem eh, pan Lambert, prosím, za zelené. Not Philip Lambert. Já nejsem Filip Lambert, ale, ale ono to je tak trošku jedno. Budu mluvit německy. Z, našich, z našeho pohledu několik hlavních poznámek. Návrh komise na eh, jeden eh, společný úřad a odpovídající fond eh, pro řešení úpadků si myslíme, že vede k řešení, k cíli tedy. A sice e, představa, že mít každý, tedy fond a instituci v e, každé zemi by vedla k tomu, že nakonec bychom e, neměli žádné zapojení dalších bank věřitelů. Takový, taková představa by byla zcela absurdní. V zemích, které jsou relativně malí, mít vlastní likvidační fond a instituci tyhle úřady by nikdy neměly eh, takovou zkušenost, aby v pochybném případě opravdu začaly řešit úpadek. Eh, výsledek eh, by byl, že nakonec by to stejně zase zaplatili daňoví poplatníci. Představy jsou takové, že region v oblasti okolí Mnichova by vlastně by měl eh, svoji, eh, svoji vlastní eh, instituci takovouhle, protože má zhruba stejnou hospodářskou sílu jako některé země členské Evropské unie. Čili to je věc, na které se tady asi shodneme s těmi, kteří chtějí opravdu skutečnou bankovní unii. Z tohoto pohledu eh, také nedává smysl dělat rozdíly mezi malými a velkými bankami, protože i u malých bank eh, takový eh, malý úřad nebude mít zkušenosti, aby to efektivně eh, pořešil na národní úrovni. A to znamená, že když teď na evropské úrovni eh, nevytvoříme eh, společný, společnou instituci, tak vlastně podkopáme to, co jsme vybudovali v oblasti bankovního dohledu. Také není představitelné, že eh, bychom tu pravomoc eh, dohledu vykonávali na úrovni společenství, ale nikoli eh, tuto další pravomoc řešení úpadku. To, roz, to odporuje principu, že odpovědnost a moc musí jít vždycky ruku v ruce. A ten návrh na síť národních úřadů a institucí, a tedy fondů, opravdu nedává smysl Potom k té právní stránce. E, prohlášení e, generálního e, advokáta k prodeji nakrátko opravdu málo kdo četl. Tam je zcela jasně napsáno, že aniž by se měnily evropské smlouvy, společný likvidační úřad je možný. A Jean-Paul Gozes i Sylvie, eh, tady vždycky, i já jsme se vždycky eh, bavili s komisí eh, i s naší vlastní právní službou, kteří tvrdí, že Merony je taková trošku Bible. A teď eh, generální eh, eh, advokát Evropského soudního dvora opakuje vlastně to, co, zopako, to, co už tvrdila právní služba Evropského parlamentu, že ta rozhodovací pravomoc lze přenést. Ovšem je třeba, aby se tak činilo na slušném právním základě a generální advokát jasně říká, že by to mělo být Eh, na základě 352 na principu posílené spolupráce a že lze mnohem, jít mnohem dát eh, při Evrop, eh, jít mnohem dál při vytváření evropských institucí, společných institucí s rozhodovacími právy. Tenhle problém ještě nějaký čas budeme mít. Vy víte, že my jsme pro Evropský konvent, ale víme, jak to bude těžké prosadit Eh, jeho výsledky. A u finančních eh, služeb potřebujeme silnější úhrad na evropské úrovni. Takže tohle to bychom měli využít jako příležitost, eh, abychom jasně vyjádřili se k tomuto nesmyslu Merony. Je jasné, že v 50. a v 60. letech to bylo oprávněné rozhodnutí, protože Evropská komise se sama rozhodla přenést to na nějakou agenturu. Ovšem teď už je to úplně eh, jinak a lucemburský generální advokát to jasně říká. Teď je parlament a rada, eh, kteří jsou zákonárci a když se rozhodnou ty, eh, rozhodnou ty pravomoci přenést, tak je to možné. Měli jsme něco podobného u SSM. A teď už nám mm, soud jasně dává najevo, jakým způsobem vyřešit nebo skoncovat s tím problémem jednou provždy. Proto je důležité, aby ta otázka, eh, že, ohledně backstopu u bilancí byla jasně předložena ECB a ESM. Eh, e Protože když eh, to nebude důvěryhodné, ten backstop, tak je riziko, že ECB nebude provádět vážné stres testy. A to nemůžete vlastně eh, udělat daňovým poplatníkům. Protože když se eh, najednou přenesou eh, pravomoci na ECB, tak jim musíte dát, tedy povinnosti, tak jim musíte dát i pravomoci. A my se můžeme vyhnout tomu eh, laxnímu, eh, těm laxním zátěžovým eh, testům jedině podle návrhu komise současného. současného. Když budeme mít ten likvidační fond, Resolution Fund, který se bude moci refinancovat na trhu, tak to bude fungovat. Ovšem takovýto fond musí mít možnost tedy zachycovat problémy v pochybných případech. A proto je třeba jej řádně vybavit, je třeba eh, upravit konečné ručení bankovního sektoru jako celého a za třetí musíme to udělat dostatečně rychle, aby to včas vstoupilo v platnost. A každé zdržování je zcela neodpovědné, protože tady eh, vlastně eh, vytahujeme eh, židly spod eh, našeho společního, společného bankovního dohledu jinak. A potom institucionální jištění v Německu. To by rozhodně nemělo být žádnou výjimkou v této souvislosti, ale naopak by se mělo mnohem více požadovat, aby oni sami plnili v případě řešení úpadku aby eh, postupovali přesně tak, jak už to je teď ve stávajícím systému, kdy eh, menší banky platí méně než eh, větší banky do společného fondu, protože potom méně plní. Čili žádnou výjimku pro pojištění úvěrových institucí, tak aby i Eh, tak abychom eh, se nemuseli snažit eh, neustále dělat další výjimky pro další a další malé instituce. A potom další věc. Rada v té směrnici o likvidaci v článku 27.2 napsala něco, co si, myslím, ještě nikdo nevšiml. Tam je řečeno před závorkou, čili před 8% bilanční sumy zapojení eh, těch věři, eh, věřitelů. Tam je eh, řečeno, že jsou státní subvence možné. Prosím, 27.2, podívejte se na to, zejména kolega Gunnar Heckmark. Já si myslím, že tohle je nepřijatelné, aby banky, které se dostanou do nouze, předtím ještě to je moc nápadné, aby jim stát neomezeně mohl pomáhat. Tohle je pravděpodobně nějaký kompromis na radě a myslím si, že je to zcela nepřijatelné a odporuje to principům, aby i eh, banky platily své účty za sebe. A eh, zapojení eh, věřitelů musí probíhat jasně před státními věřiteli to rada eh, ovšem v rámci eh, hledání eh, kompromisu pěkně pohřbila do toho textu do článku 27.2. Já si myslím, že je třeba to, mm, na to poukázat v rámci této debaty, aby i takováhle zadní vrátka byla uzavřena, protože jinak celé ty principy likvidace nedávají smysl když eh, se ještě před závorkou eh, vytkne nějak eh, takováhle obrovská věc. Čili když chceme skutečnou bankovní unii mezi státy a skutečnými institucemi, jak se to v parlamentu snažíme už tři roky, tak by to takhle nebylo možné. Děkuji. A teď jménem ECR dávám slovo stínovému zpravodaji, zpravodajce paní Vicky Ford. Um, Děkuji. Já skutečně eh, chválím zelené za užití eh, těch dvou zpravodajů eh, zdvojeného zpravodajství. Mohli bychom to v naší frakci také aplikovat. Dovolte pár poznámek a pak ještě nějaké následné komentáře, pokud budu mít možnost. Za prvé, co je cílem naší práce? V podstatě chceme se vyhnout zbytečným ztrátám pro vkladatele, pro firmy, pro stát. Chceme minimalizovat eh, rozšíření nákazy, jak se říká, a prostě dozvěděli jsme se eh, z finanční eh, krize, že nejistota nejenom podporuje e, tu nákazu, ale může ji také způsobit. Takže chce to trochu více jistoty, chce to pevnější rámec pro řešení problémů a já e, chválím všechny kolegy, kteří si uvědomují, že toto je ten základ. Nicméně víme, že ani jednou to není tak, že by dva problémy byly zcela e, stejné. Nebude tomu tak, potřebujeme tím pádem flexibilitu, potřebujeme se pružně efektivně vypořádávat s těmi jednotlivými úskalími. Takže za prvé, jak tuto flexibilitu zajistit a jak také zajistit tu demokratickou odpovědnost, které by měly být vzorem ti, kteří tu flexibilitu budou mít v ruce. Takže ať už tady flexibilita bude eh, taková či jiná, je třeba, aby tady byly příslušné nástroje, je třeba, aby tady byla možnost těchto nástrojů užít a je třeba zajistit, aby až ty nástroje budou používány, tak ty příslušné orgány budou činěny odpovědnými za své kroky. A jedna věc, co jsme se dozvěděli z kyperského scénáře, je následující. Rozhodnutí, která byla ovlivněna komisí, která vlastně eh, jednala, eh, tak to nebylo předmětem stejného skládání účtu, jako kdyby ta rozhodnutí činili vlády jednotlivých zemí. Eh, to není tak, že komise prostě by dělala věci, které bychom chtěli spochybňovat, ale je tomu prostě tak, že je tam kolegium a pak ti jednotliví komisaři nejsou samostatně individuálně odpovědní a e, my se k tomu e, prostě musíme nějak e, postavit. Tady dáváme jednotlivým komisařům jako zástupci členských států obrovské pravomoce. Já vás také poslouchala a velmi málo kdy můžeme my různé nástroje použít. Takže opakuji, pokud komisaři budou mít takovéto pravomoci, tak si myslím, že je opravdu třeba důkladně promyslet, jak zajistíme ten eh, výkon odpovědnosti, skládání účtů z jejich strany. Pak je tady další téma, téma eh, té, té odpovědnosti. Eh, je tady samozřejmě otázka při, eh, možnosti přijímat rozhodnutí, ale je třeba být odpovědný a je třeba nést i eh, hmotnou odpovědnost za eh, určitá rozhodnutí té Resolution Authority. Co když, dejme tomu, padne nějaká velká banka a ukáže se, že se fond rozběhl příliš do široka a že ta kompenzace je příliš vysoká, a nebo že neodhadl správně ty ztráty věřitelů. Kdo bude poháněn k odpovědnosti? Bude to komise, bude to rozpočet Evropské unie, nebude tady nikdo, kdo by to zastavil? Kde je ten backstop právě u tohoto mechanismu? Eh, pokud dojde k nějakým nesprávným rozhodnutí. Kdo za to bude odpovědný? To je prostě taková otázka z mé strany. A k otázce financování. Já dobře chápu, proč Některé eh, členské státy říkají, že prostě chceme eh, ten ústřední fond, je společný fond a chápu, eh, že zase jiné státy, jiní politici říkají, že na to ještě nejsou připraveni. Pokud něco takového vznikne, pokud vznikne jakási síť, tak já nesouhlasím s tím, aby nám úředníci komise vykládali, že vybírání z těchto eh, peněz nebude mít žádné fiskální dopady. Vzpomeňme si, jak eh, to bylo, když jsme začali s tím dohledovým mechanismem, když jsme o tom začali diskutovat. Eh, říkali jsme, že ten kdo to platí, tak by měl mít možnost rozhodovat. To znamená, že E, ta země, e, která to platí, by měla být zapojena do rozhodovacího procesu. Takže pokud vy zdaňujete nějakou banku, či e, ji nějak zatěžujete poplatky, tak prostě je třeba E, tyto věci takto pojímat. I když je to nějaký hypoteční fond, tak prostě pokud jde o e, určitou konkrétní zemi, ta by měla do toho rozhodovacího řízení být zapojena. Další věc, pokud komise řekne, že takováto rozhodnutí mohou být dělána bez, rozhod- bez e, toho, abych se dohlíželo na ty dopady fiskální, tak to chcete snad říct, že se nejedná o státní podporu? To jsou velmi obtížné otázky, které musíme s komisí projednat. A moje čtvrtá poznámka, vzhledem k tomu, odkud přicházím, je následující. Prostě děláme si starosti e, s třetími státy, s takzvanými non-participating e, member states. E, nech, nechci se příliš opakovat, ale v rámci SRM, Single Resolution Mechanism, máme určité závazné mediační pravomoce, pokud je odlišný názor Eh, na řešení určitého problému eh, mezi těmi dvěma příslušnými orgány. Takže pokud v rámci SRM eh, je účastným členským státem vlastně komise a dojde k odlišnému názoru s tou Non-Participating Resolution Authority, tak se ptám, zdali EBA bude moci komisi říct, co má dělat a zdali tedy EBA bude politicky či právně eh, moci dávat eh, na eh, instrukce. Takhle já chápu, nebo takhle my chápeme tedy to, čemu říkáme závazné mediační pravomoce, binding mediation powers. Prostě na tom všem musíme strávit více času. A Elizo, já chápu, že je to urgentní, já to respektuji. Je třeba nicméně, aby to všechno bylo nastaveno korektně, správně a aby tady prostě jsme se dohodli, zdali to, čemu říkáme binding ending mediation bylo opravdu eh, všemi chápáno jako to nejlepší řešení. To byl můj čtvrtý bod. Řekla jsem, že mám čtyři připomínky, ale možná, že mám ještě jednu. Naprosto souhlasím eh, s kolegou, když eh, hovoří o tom, že tady není rovné postavení mezi těmi jednotlivými firmami, bankovními domy, proč jedny by tu pomoc od státu měly dostávat a jiné nikoliv. Aha, e, kolega se e, tváří nechápavě, možná, že se to ztratilo v překladu, nicméně e, nemůže to tak být, že jeden bankovní sektor bude vždy tvrdit, že se mu může dostat kdykoliv odlišného zacházení než ostatním. Takže já si myslím, že to, čemu říkáme cross guarantee, je ještě třeba eh, více eh, promyslet. Myslím, že se prostě budeme muset podívat eh, na ta různé výjimky, které se tady začínají objevovat a zdali se jedná o rovné podmínky pro všechny Eh, zdali eh, je tady rovná situace mezi soukromou bankou, družstevní bankou a záložnou eh, klasického typu. Myslím, že prostě ještě je na tom hodně práce, hodně přemýšlení. Čas. Děkuji vám. A paní Ford. A nyní má slovo paní Humor, pan Latison, pan Hotmark, pan Klein, Simon, Pink, Fejo Podimata a Lambert. Za 40 minut máme hlasování, tak tedy prosím jednotlivé řečníky, aby respektovali tříminutovou lhůtu. Prosím, bez dalšího zdržování dávám slovo paní Hubner. Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda začala tím, že eh, řeknu, že si myslím, že to, co jsme dostali od komise, je velmi konstruktivní návrh který nás eh, může přivést k vytvoření eh, instituce, která nám tady ještě chybí v celém bankovním a finančním systému v Evropě. Eh, ten konstruktivní přístup, ten bychom měli mít na mysli, když se tímto zabýváme. Rozhodně cílem je pozitivní situace. Já eh, myslím, že ten single resolution mechanism a eh, směrnice Recovery and Resolution Directive, to eh, bude mít za úkol vytvořit takový fond, který spadá pod tuto, do tohoto rozsahu. Bank, tedy směrnice mm, RRD, E, znamená, že vlastně každá instituce musí mít připravený náležitý plán, resolution plan. A e, je na to také odkaz v této směrnici RRD. E, vlastně je třeba vyhnout se tomu, aby se tady zdvojovaly podobné plány. Jedno z dobrých řešení by bylo mít úkol pro Resolution Board, který by eh, vlastně eh, také sledoval eh, aspekty podle směrnice RRD spíše, než aby začínal úplně od začátku. Myslíme si, že je to velice důležité. Sylvie Gulár řekla, že bychom měli mít co nejvíce začlenující systém, inkluzivní systém. A když budou probíhat jednotlivé zasedání toho boardu, tak eh, na nejrůznějších úrovních a formacích, eh, tak eh, si musíme také uvědomit, že jednotlivé pobočky mohou být v riziku, že budou přehlasovány, čili musíme mít i určité alternativy. A já mám na mysli dvě možnosti. Chceme-li zachovat e, tento rozhodovací proces, který je navržen v návrhu komise, pak e, samozřejmě členské státy, které mají pobočky ceřiné společnosti, by také měly mít možnost navrhnout e, ty plány Resolution Plans pro všechny možné situace pro zajištění finanční stability na národní úrovni, kdyby taková stabilita byla ohrožena. A můžeme také myslet na, pomýšlet na jinou možnost, a sice, eh, že by e, vlastně pravomoce rozhodování odpovídaly podílu těch jednotlivých bank či ceřiných společností, aby nedošlo k nějakému narušení stability na místním trhu následkem rozhodnutí e, toho Resolution Boardu. Když si srovnáme mechanismus jednotného dohledu s tímto mechanismem eh, Single Resolution Mechanism, tak eh, vidíme, že vlastně eh, ty menší banky zůstávají pod dozorem národních orgánů z hlediska dohledu, zatímco všechny banky bez ohledu na jejich velikost spadají pod pláštík SRM. Takže tady si myslím, že může být určitý problém koordinace, když některé věci budou řešeny lokálně, jiné budou řešeny centrálně. Eh, děkuji. Děkuji vám, paní Hubnerová, a za socialisty pan Livingston. Tak så mycket, ordförande. Jag vill helt... Děkuji vám. Jen velice stručně. Jedna věc je v návrhu komise velice slabá a sice perspektiva pracovníků, která není zohledněna tak, jak by měla být, alespoň ne dostatečně zohledněna. A v této věci by eh, legislativní návrh měl být posílen. Eh, pracovníci a jejich zástupci jsou zásadně důležití, když eh, banka prožívá velké problémy, pak pracovníci a jejich zástupci velice dobře ví, co se odehrává uvnitř banky a mají možnost konstruktivním způsobem přispět eh, k naplnění eh, vitálních funkcí. A to i v případě, že by došlo ke skutečnému úpadku a likvidaci banky. Je třeba využít komunikačních kanálů s personálem likvidační mechanismy v tomto resolution eh, musí využívat stále eh, procesy konzultací s pracovníky a jejich zástupci. To je podle nás velice důležité. Eh, pracovníky nesmíme považovat za nějaký externí faktor, který brání nějakému řešení. Naopak musíme zohlednit jejich názory. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám a jménem liberálů, pan Wolfkings. Äh, Děkuji. Když se podíváme na situaci eh, bank v Americe a v Evropě, zjištíme, že v Americe ty eh, velké eh, vzrostly díky krizi a fúzím a tak dále. A spousta, mm, desítky bank jsou jejich, u, nich zlikvidovány za rok. V Evropě žádné banky nelikvidujeme, i když víme, že náš systém je třeba skonsolidovat a že máme ještě hodně křehké banky, mnoho nich proto ten návrh je velice důležitý. Opravdu potřebujeme eh, takovýhle eh, systém pro řešení úpadků, eh, potřebujeme přeshraniční banky, ale potřebujeme to vlastně a proto jsem jenom podmínečně spokojen s tím návrhem. Potřebujeme to pro celou Evropskou unii, takže říkat, že tady uděláme něco jenom, kde máme dohled ECB, je druhé nejlepší řešení. A vlastně to ani e, není demokratické a správné, aby poslanci těch e, zemí, e, které jasně dali najevo, že se toho nebudou účastnit, tady spolu rozhodovali. Potřebujeme jednotnou organizaci pro řešení úpadků, potřebujeme vytvořit síť, vyřešit právní pochybnosti pro potřebujeme jednotný systém tak protože jinak budeme mít problém eh, řešit eh, protihudné zájmy, rychle rozhodovat, budeme se hádat o financování a účasti jednotlivých eh, tedy podílníků, účastníků. To se bude těžko řešit. Teď je to napsáno tak, že ta váha je nesuspokojivě nastavená. Domovský stát má eh, jeden eh, hlas a všechny dcery mají ta, dohromady také jeden hlas. To si myslím, že je příliš eh, paušální, takhle se to nedá upravit, ani to nedává smysl. Jistě v mnoha případech by to bylo nespravedlivé a nepřiměřené. V každém případě je třeba, když budeme pracovat s nějakou sítí, je tedy přísná harmonizace eh, národních režimů a finančních mechanismů. Já se obávám, že toho se jen tak rychle nedobereme, takže se eh, nemilme. Eh, máme si nejlepší úmysly tady, ale myslím si, že správně to mm, nenastavíme. Je to společně s tím posledním. Máte v podstatě 6 minut. Takže to je jeden velký handicap a musím říci, že to eh, financování eh, nám eh, ještě připraví velké obtíže, protože je zcela jasné, že dlouhá léta, možná deset let, ten likvidační fond nebude naplněný tolika penězi, kolik bude muset mít. A mezi řešení otevřít nějakou úvěrovou linku nebo to financovat z ESM, to si myslím, že je pochybné protože to že, eh, to, to, že by to mělo být financováno z ESM, to si myslím, že je zcela nespravedlivé. Proč? Německý daňový poplatník se 27% tady eh, ručí a teď najednou by měl eh, řešit nějaké banky, které z, bank, z Německa nemají vůbec nic společného. Takže to si myslím, že bychom občanům nevysvětlili. Tady si myslím, že musíme hledat jiné prostředky a cesty. A potom ještě další bod k institucionálnímu jištění. Vicky, eh, myslím, že jsi Svena špatně eh, pochopila. Sven neříká, že institucionální eh, systémy ručení spořitelen by tady měly být vyloučené z toho, ale naopak by měly být zakotvené v evropském systému. Myslím si, že tady je jenom jediné řešení a s tím já souhlasím. Tedy já s tím souhlasím. Můžeme to eh, tedy vyřešit, eh, když to ty banky přijmou. Ale eh, ty spořitelny, opět s tím se bude moci vyřešit konečně problém takzvaných zemských bank v Německu protože u zemské banky ty za ty ručí daňový poplatník, takže to by bylo nepřijatelné, aby spořitelny se zachraňovaly jinak a ty banky také jinak. A potom já doufám, že se relativně rychle eh, podaří ty eh, takzvané eh, právní námitky vyřešit, protože nemůže být, že když máme vždycky důvěrohodné řešení, aby nám do toho skočili právníci. Děkuji, pan Peter Simon. Na tři minuty, prosím, jménem socialistů. Děkuji, děkuji eh, Wolfovi za to, eh, že eh, jasně řekl, že právní námitky nemohou být záminkou. A podívejte se, co nám říká Berlín. V současné době evropský daňový poplatník není ohrožen ohrožen jednotným bankovním dohledem, ale německou spolkovou vládou. Oni blokují všechno netáhnou za jeden eh, eh, provaz se evropskými institucemi. Eh, sice položí základ pro likvidační fond, ale blokují další kroky. Když se všechno odmítá, tak se nedostaneme o milimetr dál. A, já, a všichni se tady shodneme na tom, že daňový poplatník musí z tohoto pryč. Čili eh, se zeptejme se Wolfganga Schäubleho, jak chce eh, do budoucna přetnout tento eh, bludný kruh. My bychom měli dát jasný signál v německé spolkové vládě, že všichni to chceme, všichni se táhneme Eh, všichni jdeme jednou cestou, ale eh, někdo se nám tady zdržuje. To je jasný signál a doufám, že v Berlíně na popříští neděli už eh, jim to konečně dojde a konstruktivně se postaví k řešením, k možnostem řešení. Děkuji vám. Simon má slovo. Simone a nyní pan Epping má slovo. Děkuji, pane předsedo. Mě vždycky baví když tady slyším eh, mluvit Němce o právnících. Já bych eh, připomněl, že Martin eh, Luther kdysi řekl, že právníci jsou zlí křesťané. Čili měli bychom jim věřit možná poněkud méně, než to děláme. Já bych se zeptal na následující. My jsme pro dohledu, dohled i, a i na systém likvidace. Hm řízeného úpadku tedy. A chtěl bych se zeptat, eh, kdo tam bude platit do toho likvidačního fondu. Někteří lidé vidí, že tady jsou dvě fázy v bankovní unie, eh, čili dohled eh, rezoluce a někdo tvrdí, že se za to má dát ještě Evropský systém pojištění vkladů. To, co tady Klint říkal, tam se vůbec nehovoří o systému pojištění vkladů. Nizozemsko a jiné země Eh, pro eh, něco takového nejsou. Tady většina lidí to eh, chce. A zpravodajka se tady k tomu vlastně dostává, protože evropský systém pojištění vkladu bude třeba, tady se hovoří o tom likvidačním fondu, ten není naplněn, hovoříte o, nějakou, o nějaké úvěrové lince, kdo tam ty peníze dá, mi řekněte. Chtěl bych panu Klincovi mm, připomenout, hovořil o německých daňových poplatnících, že jedna z prvních věcí, která se s ESM udělala, byla záchrana banky. A kdyby ESM, eh, eh, e ESM neměl eh, pravomoc zachraňovat banky, ale musel to tady udělat přes španělský stát, ale ESM se opravdu použil k záchraně banky. Včera tady komisař Barnier hovořil o backstopu. On ten systém pojištění vkladů ve všech těchto diskusích se tady vůbec eh, nezmiňuje. Ale eh, všichni ho nějak tak trochu chtějí. A já se tak trošku obávám, protože takovýhle eh, systém Ehm, vlastně by vedl k tomu, že větší banky by šly do větších rizik, protože vědí, že jim nějaký fond nakonec pomůže. A ty eh, velké eh, banky jsou v mnoha zemích také spolitizované a jsou ovládané politiky částečně. Takže je to i politická otázka. Já bych se zeptal, jestli nakonec eh, se tady nemě, nedostáváme k nějakému evropskému systému pojištění vkladu, jestli tam chceme. Děkuji vám, pane Epingu. A nyní má slovo Děkuji vám, pane předsedo. Chci začít tím, že řeknu, že tato zpráva jde dobrým směrem a že může přinést větší bezpečnost v bankovním systému. To je velice důležité. O to důležitější, že jsme viděli, jak se řešila situace na Kypru. Tato zpráva si opravdu zaslouží veškerou naši pozornost. Také si musíme položit otázku eh, fungování toho orgánu, toho bordu a rozdělení hlasů. Tady možná parlament trošičku věci upraví. Za druhé, Resolution Fund také potřebuje další prohloubení bude vytvořen v rozmětí deseti let součástí bank. Ano, to je správný princip, ale musíme také eh, přemýšlet, co uděláme, když v nejbližších deseti letech nastane nějaký velmi vážný problém. Budeme muset najít eh, řešení Eh, toto je řešení, eh, které začne eh, fungovat až po deseti letech a my musíme přemýšlet, jaké řešení bychom navrhli v těch prvních deseti letech, než ten fond bude plně schopný reagovat. Bude vytvářený pomalu, čili zpravodajka by také měla přemýšlet, jak jaké komunitární řešení bychom mohli předpokládat pro řešení případných problémů, které by mohly nastat v prvních deseti letech. Další bod. Tento návrh je vlastně souběžný s návrhem Hotmark eh, pro otázku bail-in a pro ochranu vkladatelů. Tento návrh musí eh, přinést co největší bezpečnost pro všechny. A eh, chceme chránit daňové poplatníky, ale chceme přece také zaručit důvěru vkladatelů v celý systém. To je také důležitý aspekt v Evropské unii. U tohoto tématu je třeba postupovat velmi obezřetně s přihlednutím k osudu eh, vkladatelů uchránit vkladatele před různými nebezpečími. Eh, je ptám se tedy, zda souhlasíte s tímto postojem a zda se budete snažit v rámci eh, právy najít nějaké řešení pro větší bezpečnost vkladatelů. Děkuji. Děkuji vám a nyní dávám slovo paní Podimatě. Děkuji, pane předsedo. Především děkuji Elize, naší zpravodajce, která velice tvrdě pracovala. E, oceňuji její přístup. Je to přístup k velice důležitému návrhu legislativnímu. Ano, s tím souhlasím. Je to velice důležitý návrh. E, je to vlastně možná nejdůležitější institucionální zásah od vytvoření hospodářské a měnové unie. Obzvlášť důležitý návrh to je proto, že ho můžeme vlastně srovnat s vytvořením eurem že je podobně důležitý. Vytváříme systém dozoru a eh, Eliza ve své zprávě i Michel Barně ve svém vystoupení zdůraznili potřebu mít jednotný systém, single resolution mechanism to je etapa, která je velice důležitá pro ozdravení bankovního sektoru. Pokud je o dohled a o fungování systému a o ozdravení bankovního systému. Musíme bez zesporu dospět k dobrým výsledkům a vyhnout se problémům, které stále Eh, se objevují, když jsou věci svěřeny pouze národním orgánům. Vzpomeňme si na velmi bolestnou zkušenost Kypru, eh, která přišla tak draho daňového poplatníka. Jediný způsob, jak postupovat, je mít jednotný systém pravidel. To umožní omezit rizika. Odlišnosti, které existují mezi finančními eh, ústavy severu a jihu, je třeba zohlednit a přihlednout k rizikům, která podstupují různé země. Jsou tady některé země, které by potřebovaly hodně likvidity, a to samozřejmě má své dopady na podniky v těchto zemích. Je tedy třeba zasáhnout hned, abychom zajistili oživení celé evropské ekonomiky a abychom také zajistili konkurenceschopnost Evropy. Jeden bod bych tady ráda zdůraznila. A tady se připojuji eh, k kolegovi Diegu Fejovi, který hovořil přede mnou. Především jsem velice ráda, že přístup stínových zpravodajů i náš, obecně náš přístup e, vlastně jde stejným směrem. Obáváme se roztříštěnosti bankovního systému. Dokud nebudeme mít jednotný systém, budou přetrvávat e, problémy. A e, já si také myslím, že je třeba proskoumat možnost vložit do tohoto nařízení e, dočasná opatření či přechodná opatření, která budou fungovat až do doby, kdy e, tento Resolution Fund e, nabere své normální fungování. Tady si můžeme představit celou řadu metod. Dočasně či přechodně až do eh, plného fungování eh, celého systému, eh, bychom mohli žádat od mechanismu stability, aby tady zasáhl, protože tento mechanismus stability už sehrál svou úlohu v ozdravení bank, ale samozřejmě muselo by to být za přesně stanovených podmínek. Měli bychom dospět k dohodě, která by pokryla eh, celé to přechodné období až po zátěžové testy. Jinak totiž riskujeme, že budeme mít problémy Jestliže zátěžové testy přinesou negativní výsledky, eh, je tady riziko, že to přivede novou krizi. Nebudeme-li schopni čelit této situaci. Děkuji. Děkuji vám, paní Podimato. A dávám eh, slovo Gunarovi Hokmarovi. Děkuji. Děkuji. And others, um... Děkuji a dovolte, abych se s vámi podělil o pár připomínek. Nejprve chci zdůraznit to, co již řekla kolegyně Ferreira v tom smyslu, že toto vše musí být slučitelné se směrnicí o řešení problému Recovery Resolution eh, Directive a nesmí tedy mm, jaksi panovat jakási nejasnost ohledně toho, která pravidla platí a která nikoliv. Za druhé, Eh, chci říct pár slov eh, k té diskuzi jako takové. Někdy diskutujeme eh, o finančním sektoru jako o něčem zcela odděleném od zbytku ekonomiky a tak tomu skutečně není. Není to něco, co by bylo totálně oddělené, je to nedílná součást ekonomie a krize, o které hovořím, hovoříme, E, ta prostě přece nadchází když, e, a přichází, e, když máme problémy s ekonomikou jako takovou. Ty všechny věci se promítají do finančního sektoru a naopak. A finanční sektor někdy nedělá to, co by měl. Dokonce dělá v mnohem horší věci. Myslím, že je obrovsky důležité, abychom viděli ten celkový obrázek situace, abychom si uvědomili, že tam, kde dochází k systémové krizi, E, někdy prostě o tom diskutujeme, jako kdyby byla e, nějaká oddělená, samostatná e, krize v určité konkrétní bance, ale tady jde přece o úplně jinou dimenzi a je třeba, aby v takovéto situaci jsme měli jistotu, že nemáme jenom mechanismus pro řešení problému, ale abychom měli také kapacitu pro řešení těch problémů. A tady si myslím, že je obrovsky významné, abychom se nedostávali do situací, kdy ty jednotlivé zúčastněné strany, eh, orgány a eh, vlády eh, se tak nějak domnívali, že to někdo vyřeší, někdo někde jinde. Když dojde k velké systémové krizi, tak si prostě musíme uvědomit, že i velká, velký nástroj, jako je Evropský Resolution Fund, nepostačí, aby tyto problémy řešil. A pak vzniká nebezpečí, pokud se ukolebáme v nějaké důvěře v to, že že ten problém můžeme přenést jen tak na evropskou úroveň a že to bude vyřešeno. Podívejme se v skutečnosti tváří v tvář. Eh, ve velké systémové krizi eh, peníze i evropské peníze nepostačí, abychom tento problém řešili. Takže já si samozřejmě také myslím, že je důležité, aby, byl práv, aby byla právní jistota, eh, která by se mohla aplikovat na všechny jednotlivé situace, protože operativní transparentnost a jistota musí, tu, té musí předcházet právní jistota. A tady je určité riziko, že tato legislativa se tady objeví ještě ještě dřív, než eh, dokončíme práci na směrnici Recovery Resolution eh, Directive. A dále je tady riziko, že my máme přehnané očekávání ohledně toho, čeho můžeme dosáhnout. Například, jak budou věci fungovat, když komise bude muset přijímat rozhodnutí a EBR eh, a, a budou se týkat, eh, dejme tomu, eh, toho, čemu říkáme binding mediation. Eh, ABE e, to je prostě orgán, který řeší trošičku odlišný aspekt věcí a tady už vznikne první problém, nebude v tom jistota, nebude to jasné. A chci také říct další věc, pane předsedo. Musíme tady mít jasnou e, situaci ohledně e, toho, kdy nazveme e, e, tedy e, Eh, kdy, eh, jak budeme řešit velkou krizi eh, velké banky. Zdali je to odpovědnost určitého státu. Když dojde k velké systémové krizi, jak se budeme chovat prostě k bankám, když tady samozřejmě budou existovat v rámci eurozóny odlišné struktury, odlišné kultury firemní a přitom je na druhé straně nutno vidět, že náš bankovní systém je přeshraničního charakteru. Máme hodně velká očekávání a naděje ohledně toho mechanismu, ale e, zdali, e, otážu se, zdali máme více nadějí než důvěryhodnosti. A bez té důvěryhodnosti se nám nepodaří nic řešit. Takže já chci zdůraznit zpravodajce a stínovým zpravodajům e, skutečnost, že potřebujeme mít právní jistotu a nejlepší způsob eh, je eh, ne říct, že právní problémy, které máme před sebou, nemají žádnou hodnotu a že budou prostě překonány. Takhle se právní jistota neřeší. Eh, právní jistota znamená úctu vůči pravidlům. Jinak budeme jenom znásobovat nejistotu kolem celého systému. Předseda, děkuji. Děkuji vám a dávám slovo panu Filipu Lambertovi. Pablo. Uh, a Děkuji, uh, Pablo. Nejdříve k, té, uh, k tomu, jak je to jasné, a k té důvěryhodnosti. Nejdříve k velikosti toho fondu, Resolution Fund. Musíme tady narýsovat určitou jasnou hranici, k čemu to, ten fond je. V UBRD mm, parlament eh, říká něco jiného než rada. Rada to vnímá jasně jako zdroj eh, pro rekapitalizaci bank, což není úplně to samé, co říká parlament. A to samozřejmě má dopad na velikost toho fondu. A všechny ty velikosti, o kterých se tady eh, hovoří, jsou příliš malé. Souhlasím s těmi, kteří říkají, že když ten fond bude příliš velký, tak to bude takový zvrácený eh, mm, podnět pro to, aby banky dělaly hloupé věci, protože vědí, eh, že mají, maj, oni mají kolektivní pojištění, but, eh, ale, ale jinak, když to bude příliš malé, ten fond, tak to bude takový tygr na papíře. Takže my musíme udělat takovou vyváženou rovnováhu mezi tím, aby člověk byl úplně neklidný a příliš klidný. Tolik eh, první poznámka. Druhá poznámka. Nechápu úplně, proč Evropská unie okopírovala eh, verzi rady. To není příliš přátelské eh, vůči parlamentu, čili verzi BRD do textu. To je stejný text, který jsme měli v CD4. Proč tady kopírujeme BRD? Nemělo by to tam být. Mohli bychom na to odkázat, ale nemůže tady být eh, znova týž právní text. To je jako bychom eh, říkali, že ta pravidla se možná budou lišit v jednotlivých účastnických eh, zemích SRM a ostatních zemích. Potom ještě další věc, o které se tady ještě nehovořilo. Víte, že ten orgán Resolution Authority by musel řešit Eh, roz, likvidovatelnost eh, institucí. Představte si, že nějaká eh, systémová banka předloží nějaký likvidační plán, který ne, nelze řešit. Buď řekneme té bance, aby revidovala ten plán, tak aby se jí to hodilo, ale v některých případech nebudeme schopni vyřešit úpadek takovéhle systémově důležité banky. A jak zabráníme tomu, eh, že eh, rozpuštění jedné konkrétní instituce bude mít eh, systémové dopady na celý systém. A v rámci ESRM by to mohlo také dopadnout tak, že ty banky se budou přizpůsobovat nějakému plánu. Protože když ty banky budou příliš velké a příliš uh, um, roz, uh, pustitelné, tak eh, se budou snažit eh, být eh, nebo se, se rozmělňovat. A potom ta disciplína v zemích SRM by byla na nejvýš vítaná, protože si myslím, že bychom vyřešili 80% toho problému. Jinak Gunare, tento text BRD řešení eh, řeší eh, úpadky jednotlivých institucí. Pokud jde o celkovou krizi, tak to by bylo úplně něco jiného. A v tomto smyslu bychom se neměli pokoušet, eh, aby tento text řešil nějakým způsobem systémové krize. Děkuji vám, pane Lamberte. Také já bych rád přednesl některé úvahy, jen stručně. Myslím, že je evidentní, že potřebujeme mít právní jistotu, co řada kolegů tady vystoupila v tomto eh, smyslu. Je tedy velice důležité respektovat eh, termín k, k provádění druhého pilíře. Eh, včera v Německu bylo řečeno, že uplatnění druhého pilíře je posílí také ekonomické oživení. A já mohu souhlasit s tímto prohlášením eh, prezidenta ECB. Eh, e v tomto smyslu by bylo dobré, aby také parlament přispěl k urychlení eh, ekonomického oživení a to zpracováním tohoto textu, který je nám tady předložen. Ten náš parlament, náš výbor, Eh, zpracovává celou řadu zpráv, jako eh, a zpracovala, zpracovává celou řadu <clears throat> textů jako Tupac, eh, mm, Sixpack a další a další texty, které jsme zpracovávali během tohoto volebního období. A bez zesporu tento text, který nyní diskutujeme, je velice důležitým bodem v naší práci. Já se zeptám paní eh, zpravodajce, eh, já se zeptám paní zpravodajky, zda bude chtít ještě mít závěrečné slovo, ale také se zeptám, eh, zda komise, Evropská komise k tomuto vystoupí. Nejdříve tedy se obracím na komisi a pak se obrátím na zpravodajku paní Ferreiru. Thank you. Děkuji vám. Děkuji, pane předsedo. A chci také poděkovat paní Ferreire a všem, kteří si e, podíleli na debatě za jejich konstruktivní připomínky. Jak řekl předseda, e, tento návrh je zcela zásadní pro Evropskou komisi. Domníváme se, že to je ten třetí pilíř e, bankovní unie, pilíř, který je třeba přijmout co nejdříve. Proto také vyvíjíme značný tlak na radu a i Evropský parlament je pod značným tlakem tlakem, aby e, se postavil e, k tomuto návrhu e, co s nějakým nejpřiměřenějším postojem. My jsme s velkým zájmem sledovali diskuze, které probíhají v parlamentu a je klíčové, aby tento návrh Eh, alespoň ty aspekty, které se eh, vztahují k centralizaci, eh, byl podržen. Chceme jednotný orgán, chceme jednotný jediný fond. To je podle nás nejvhodnější přístup k celému problému. Rovněž chceme, aby bylo jasné, že tento návrh vlastně vychází z BRD, to znamená všechno to, co se týká zapojení daňových poplatníků a co se týká Resolution Fund, to všechno eh, jsou témata, která budou regulována BRRD, což bude ten soubor jednotných pravidel, takzvaný Single Rule Book eh, pro bankovní unii. A já chci říct, že souhlasím eh, s zpravodajem k příslušné směrnici, že je zásadní, abychom tady postupovali jednotně, co se týče obou těchto právních nástrojů cílů. Rovněž se domníváme, že jsou tady určité věci, které je třeba ještě dále prodiskutovat, například otázky, které se týkají fiskálních důsledků Někdo tady zmínil skutečnost, že existují samozřejmě třetí země, že také jde o zapojení těch eh, příslušných host authorities a komise je připravená se účastnit konstruktivní rozpravy ke všem těmto otázkám. A eh, závěrem chci říct, že se těšíme na zprávu paní Ferreiry a na následné diskuze zde ve vašem výboru. Děkuji. Děkuji vám. Ehm, Evropská komise a na závěr dávám slovo paní Elize prezident. Děkuji, paní, pane předsedo. Já se domnívám, že tato diskuze byla velmi, velmi užitečná a všechno jsem si bedlivě poznamenala, všechny obavy, všechny připomínky kolegyň a kolegů. A máme skutečně E, teď v ruce e, možnosti, jak návrh ještě výrazně e, posunout ku předu. Vycházíme z toho, že Evropský parlament se opravdu k celé věci staví nesmírně konstruktivně, má velmi konstruktivní přístup a na druhé straně tady existuje základní dohoda s tím rámcem, který komise předkládá. Omezím se jen na to, že řeknu, že co se týče e, další e, práce, tak je zcela jasné, jak se bude e, ubírat. Nejprve je to otázka výkonného ředitele boardu, je to otázka odpovědnosti při přijímání rozhodnutí a také vyjasnění vztahu mezi komisí a boardem. To si myslím, že jsou důležitá témata a e, já e, jsem si tady poznamenala e, velmi konkrétní věci. Central de todo sistema e que me parece que é importante clarificar entre nós. A pak jsou tady další věci, které si myslím, že ještě třeba vyjasnit. Mecanismos de resolução únicos também e é um fundo Eh, a to je otázka eh, toho jednotného fondu intervenčního a eh, mechanismu pro řešení problému, resolution mechanism. Takže tento fond nebude prostě fungovat, jak tady někteří se obávají. Je to ještě Eh, bude, je to ještě něco, co bude dále, dále eh, diskutováno. Je to systém, který má za cíl zlepšit systém řešení problémů. Není to nějaká výplatní instituce. E, ta architektura, tak e, jak tady byla naznačena, musí být podržena. To znamená, že když jednotliví řečníci řekli, že je nutné, aby fond od samého počátku byl velice solidní, robustní, když se hovoříme o určitých úvěrových link, e, když hovoříme o určitých úvěrových linkách, tak není možné si myslet, že to budou daňoví poplatníci, kteří kteří budou financovat naplnění tohoto fondu. Ale je třeba prostě nalézt určité zdroje, které by byly e, následně vráceny e, těmi příslušnými bankami, které budou sanovány po té, co ty banky e, zesílí. Takže není možno to vidět tak, že Eh, to budou eh, vlastníci, akcionáři podle té hierarchie, eh, kteří by to nesli na svých bedrech. A pokud v nějaké té původní, v počáteční fázi se hovoří o nějakém financování, tak v této diskuzi hovoříme o určitých ověrových linkách, které budou k dispozici pro to, aby ten fond nebyl jenom nějaký cár papíru, jak naznačoval Filip Lambert. Domníváme se, že kritéria pro rekapitalizaci především v ESM, musí být dobře známá a musí být v těsné soustažnosti s fungováním celého systému protože o co tady jde, je vyváženost vnitřního trhu, e, rovnováha na vnitřním trhu a není možné dopustit, aby tady byly e, ta pravidla vnitřního trhu narušována nějakými e, elementy, nějakými faktory, které nebudou transparentní a o kterých by všichni neměli jasné povědomí. Takže společné a transparentní to je základ co se týče uh, potom uh, uvedení vchod celého tohoto systému, nabití účinnosti. Tady je třeba postupovat nesmírně opatrně. Všechny přechodné mechanizmy až do plného zapojení celého systému uh, musí být um, aplikovány v těsné součinnosti. To je také důležité. Další téma, které vyplývá z diskuze, je eh, eh, ta snaha o zajištění koherentnosti celého systému. Ta soudržnost systému je zásadním eh, tématem. A BRD e a legislativní text, který teď vypracováváme, musí být eh, v součinnosti. A tady vlastně opakuji to, co řekl Lambert, když hovořil o textu rady. Je pravda, že to v některých bodech představuje určitý problém a já jako stínová zpravodajka eh, k ERMB se budu snažit eh, ještě se nevzdálit od toho eh, druhého textu. Pak jsou tady další prvky, které eh, budou vyžadovat eh, určité úsilí směrem k soudržnosti, tak jak také řekla Sylvie Goulart, je třeba, aby tady existovala jasná, transparentní vazba mezi jednotlivými aktéry a další kolegové také zdůraznili úlohu centrální banky a e, vztahů mezi těmi bankami, které v systému budou a těmi, které budou vně systému. A pak e, je to také sociální odpovědnost e, při celém procesu řešení problémů. My toto všechno bereme v úvahu a rovněž je důležité Eh, do celého systému zapracovat tu revizní klauzuli. Myslím, že eh, naše eh, ambice pracovat rychle nesmí se projevit na kvalitě naší práce. A proto žádám také podporu sekretariátu. Pokusíme se ještě o věcech dále přemýšlet, eh, poradit se, zdali je eh, výhodné věci zrychlit vzhledem k časovému harmonogramu, to znamená anticipovat trochu eh, vůči radě ale každopádně z této rozpravy vyplývá přesvědčení, že pracujeme na nesmírně citlivých otázkách a že není možné e, tady nějak ohrozit kvalitu e, kvůli časovému harmonogramu, který je již dost napnutý a mělo eh, by nás to celé vést k konečnému rozhodnutí ještě v letošním roce, do konce prosince. Chceme respektovat ten časový harmonogram. I já se ho budu snažit respektovat i, dejme tomu, ho trochu urychlit, ale ne s, eh, s ohrožením kvality, eh, protože tady je plno věcí, které musíme ještě zohlednit. Chci závěrem poděkovat samozřejmě všem kolegyním a kolegům, kteří si vzali slovo. Chci poděkovat za všechna, za všechna vystoupení a nestrácejme ze zřetele hlavní cíl celé této legislativy vnitřní trh, eh, solidnější, eh, stabilnější finanční systém, který by byl lépe schopen eh, fungovat tak, aby podporoval reálnou ekonomiku a nestrácejme ze zřetele zájmy daňových poplatníků a e, také nestrácejme ze zřetele to, že to musí být e, vlastně podělníci bank, akcionáři e, bank, kteří budou předmětem těch jednotlivých kroků v rámci resolution mechanism a nestrácejme ze zřetele nutnost daňovým poplatníkům zajistit větší důvěru v celý systém. A tady podpisuji to, co řekla řada kolegů eh, k této tematice. Rolf eh, Klimt a další hovořili o cíli, který je před námi, to znamená zaručení stability pro jednotlivé uh, Eh, spotřebitele, pro malé a střední podniky. Eh, důvěra nemůže být podkopávána eh, nějakým nedobrým způsobem řízení bank. Takže děkuji kolegům, děkuji zástupcům komise a doufám, že tento duch spolupráce nás nakonec dovede k tomu touženému cíli a podaří se nám toto volební období zakončit při, se zlepšením situace. Předseda, děkuji. Eh, takže 14. Eh, prosince, eh, pardon, října 18. října je datum pro, poslední datum pro předložení pozměňovacích návrhů, výbor 25. listopadu a v březnu příštího roku by se mělo v zásadě konat konečné hlasování. Další téma na eh, pořadu jednání jsou oznámení předsedy vzhledem eh, ke konfliktu eh, pravomocí ohledně ekonu a dalšímu, dalšího výboru, co se týče převádění informací, takže předsednictvo rozhodlo, že se bude aplikovat pravidlo číslo 51 a bude tedy předložen revidovaný časový harmonogram k směrnici o praní špinavých peněz a, pře, a nařízení o převodu finančních prostředků. V zásadě je tady návrh, aby se nejpozději v lednu hlasovalo o obou zprávách. To znamená, aby se to všechno dokončilo ještě v rámci tohoto volebního období. Návrh stanoviska předloženého ekonem eh, a příslušné pozměňovací návrhy tedy dnes nebudou eh, řešeny. Setkání s národními parlamenty. Výbor se sejde s představiteli národních parlamentů a půjde vlastně o eh, jednání, které se týká Evropského semestru pro koordinaci hospodářských politik. Toto se odehrává ve velice aktuální situaci, protože před eh, letní přestávkou byla přijata eh, pravidla, která teď bude muset být aplikována v členských státech Unie a v kontextu Eh, tohoto, této situace se dá hovořit o důležitých dopadech na členské státy a proto je důležité eh, hovořit právě o provádění priorit na rok 2013 Teď je před námi bod 9, přijetí revidovaného návrhu harmonogramu schůzí výboru EKON na rok 2014. Vy to všechno máte ve svých složkách. Předpokládám, že se k tomu nikdo nechce vyjádřit a že nemá námitky, takže se dostáváme k bodu 10 hlasování. Nejprve je to otázka klíčových informačních dokumentů o investičních produktech. Spravodajkou je paní Perváš Beres. Tento bod byl odložen a dostáváme se tedy eh, k konečnému kompromisu, eh, bod 11, genderová vyváženost mezi členy dozorčí rady a tak dále. Pokud souhlasíte, eh, tak zjistíme nejprve, jestli nám hlasovací lístky správně fungují, takže zkušební hlasování, omlouvám se, prosím. You have the car? Máte všichni eh, své hlasovací karty? Eh, paní Beres a ještě kolega nemají karty, takže teď zkusíme hlasovat elektronicky. Provedeme test. Ještě jednou? Ne? 247. Ah. So. Takže kompromis A, kdo je pro? Ano, Svené, omlouvám se, zpravodaj žádá o slovo. Pan Smith. Pan Schmidt. Ano, děkuji. Já jsem eh, jenom chtěl říci, že toto je skutečně parlamentní kompromis, tento text. Já jsem prostě někde začal a někde jsem skončil. A musím říct, že já už tady sedím hodně dlouho a vím, že pokud chceme vůbec dospět k nějakým výsledkům, tak potřebujeme naslouchat a e, hledat kompromisy. Chci poděkovat všem stínovým zpravodajům, asistentům a především sekretariátu za výborně odvedenou práci a doufám, kolegové, doufám, že se nám nakonec podaří předložit zprávu. To je zásadní. Jinak tady prostě budeme sedět jako e, sádroví trpaslíci a e, uvidíme, jak se věci jinde ve světě dějí a my neděláme nic. Takže je prostě třeba něco ukázat, pokud se budeme snažit být znovu zvoleni, že? Takže už vám předem děkuji. Předseda, e, omlouvám se, že jsem vám zapomněl dát tím slovo. Teď už můžeme přejít přímo k hlasování. Nejprve kompromis A, kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. A kompromis B, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, Přijato. Kompromis C ve čtyřech částech. E, nejprve část jedna, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. E, část dvě, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. E, část tři, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Chceme to zkontrolovat? Dobře, takže část 3 elektronicky. Takže vy jste proti, takže dva hlasy přidáme k těm, co jsou proti. Text je nicméně přijat. E, část 3. To je další pozměňovací návrh od zpravodaje. Žádné námitky. Pokud nejsou, tak e, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím, že je to přijato, ale zkontrolujeme elektronicky. Takže eh, Perváš proti, Ansven proti, k tomu elektronicky hlasujeme, uzavírám hlasování a návrh je zamítnut. Na 22 pro, 23 proti, 21 plus 2, takže 23 proti. A teď odstavec 5 bude vypuštěn e, a nahrazen kompromisem. Dostáváme se ke kompromisu D. Omlouv, předseda se radí. Okay, we vote the compromise. Uh... Takže kompromis s výrazem shall, tak jak je to prostě v kompromisu. Je to jasné? Jedná se o odstavec 5. Kdo je pro? Tak, jak kompromis stojí a leží, tak o něm hlasujeme. Hlasujeme, prosím. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím, že to musíme zkontrolovat elektronicky. Zahajuji hlasování. E, Tady máš proti, e, Sven je proti, takže ještě dva proti. Končím hlasování a návrh je zamítnut.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 Předseda. Zamítli jsme odstavec 5 v kompromisu C a tím pádem teď musíme jednotlivě hlasovat o pozměňovacích návrzích. A všechny byly vypuštěny, kromě toho posledního, to znamená číslo 194. To je na straně 4. Je to pozněvací návrh 194. Odmítli jsme e, odstavec 5 a tím pádem musíme hlasovat jednotlivě o pozněvacích e, návrzích v tomto odstavci. Všechny byly vypuštěny, kromě 194. To znamená, že budeme hlasovat pouze o pozměňovací návrhu 194. Je to jasné? Takže můžeme hlasovat. Kdo je pro? Kdo se, je proti? Kdo se zdržel? Návrh je zamítnut. Omlouvám se za to a teď se dostáváme zpátky ke kompromisu H, což je oddělené hlasování. První část, kdo je pro, Omlouvám se, říká předseda, budeme ještě nejprve hlasovat o bodech úvodního ustanovení 54 eh, eh, pro, proti, zamítnuto 55 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 56, kdo je pro, proti, kdo je pro, 56. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Můžeme zkontrolovat 55, volá poslanec ze sálu. Dobře, zkontrolujeme, zkontrolujeme 56, říká předseda. 56 to bylo přijato, tam už je to jasné. Omlouvám se za to a znovu hlas ze sálu. 55 a 56. Je třeba zkontrolovat, zdali byly přijaty. 55 ne, 56 ano. Já si myslím, že u 55 byla stejná většina, chci to zkontrolovat. Vy jste tam měli plus, ne? EPP. Já si myslím, že EPP bylo pro. Já chci, aby se 55 zkontrolovala. Dobře. Takže pozměňovací návrh 55. Teď hlasujeme o pozměňovacím návrhu 55. 55. So per against and Sven. Eh, Pervaš je proti a so Sven. Kontrolujeme 55. Svene, jak seš na tom? Pervaš je proti a ty, Svene? Takže končíme hlasování k 55. Návrh je zamítnut, 55 je zamítnuta, 56 přijato. A další je kompromis H ve třech částech. První část, pardon, dvě části, takže první část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Část dvě, pro, eh, kdo je proti, zdržel se, přijato. Zkontrolujeme část 2 elektronicky. No, no, it isn't because two votes in favor from our side. No. Yes. is in favor. Okay, so 20... Dobrá, takže 23 pro, a 22 eh, proti, takže schváleno. Nyní prosím kompromis I. Kompromis I, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se schváleno. Kompromis je, eh, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se schváleno. Eh, kompromis K, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis L. Tady je eh, žádost EPP o oddělené hlasování. Nejdříve první část, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno. Takže kompromis M, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis N pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis O pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis P pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis Q oddělené hlasování na žádost socialistů ve třech částech. První část pro, <clears throat> proti, zdrželi se schváleno. Chcete ověřit? Dobře, takže či, eh, první část kompromisu koje. Svené, hlasuješ proti. Dva ještě proti přidáme. Končíme hlasování. Schváleno. Část dvě. Pro. Proti. Zdrželi se. Ověříme část dvě. Sven, jak hlasuje? Čili jeden pro, jeden proti. Končíme hlasování. Je to schváleno. E, část 3 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis R. Pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis S. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis T, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis U, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis V, pro, proti, zdrželi se, schváleno. E, kompromis dvojité V, pro, proti, zdrželi se, schváleno. E, kompromis X, pro, Omlouvám se. Kompromis X je ve dvou částech. Takže nejdříve první část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část kompromisu X pro, proti, proti, zdrželi se. Ověříme tuto druhou část kompromisu X. a musíme přečíst dva záporné hlasy. Tak prosím, hlasujte. Končíme hlasování. Schváleno. Je to schváleno. Kompromis Y. Prosím, pan Gozas. Mně se zdá, že naši přátelé socialisté eh, jsou tady ve vyšším počtu. Je tady o jednoho víc. Můžete prosím eh, ověřit eh, složení členů výboru? Sekretariát to spočítá? Yes, Elisa. Prosím, Elisa. Ne, není tomu tak. E, náš sekretariat to zkontroloval. Není tomu tak, že by nás bylo o jednoho víc. One more. Eh, Takže je tady jeden socialista navíc, ale nehlasuje, eh, nehlasuje pan Livingstone. Je to v pořádku, pane Gozesi, takto? Vy jste, vy jste přece předseda, vy to tady rozhodnete, zda je to v pořádku. Ale stroj přece jasně ukazuje počet. Eh, stroj i sekretariát říkají, že je to v pořádku, tak tomu musíme věřit. Je to tedy v pořádku. Pan Gozes, tak tedy pokračujme, pane předsedo. Předseda. Dobrá, budeme pokračovat. Kompromis Y pro. Proti zdrželi se schváleno. Kompromis Z ve dvou částech. První část pro, proti zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Schva- kompromis AA, <clears throat> pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis AB, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis AC, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis AD, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis AE, pro, proti, zdrželi se, schváleno Schváleno kompromis AF pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 51. Paní Klever chce něco říci? Eh, dáme vám tady slovo po hlasování. 51 eh, návrh, 51 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 52 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 53 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A teď hlasujeme o celém textu, takto pozměněném. E, prosím, chcete teď hovořit? Jenom jednu větu chci říci. Ráda bych slyšela vysvětlení hlasování z frakce SAD. E, u kompromisu C například pro nás to bylo klíčové hlasování, tak chtěla bych navrhnout své frakci, aby hlasovala pro e, tento návrh. A chci poděkovat e, zpravodaji za celé stanovisko a za celou práci za posledních pět měsíců, kdy jsme opravdu velice tvrdě diskutovali a snažili jsme se udržet těch 40 Procent závazných opatření. Děkuji, děkuji paní Klever. Budeme tedy hlasovat o celém textu elektronicky. Končíme hlasování. 37 pro, čili 39 pro, přičteme dva hlasy, dva proti a 6 se zdrželo. Takže blahopřejeme panu Ole Šmitovi. Tím končíme naše zasedání a odpoledne se opět sejdeme ve tři hodiny. Děkuji všem.